zapomíná na utrpení malých zemí a národů právě, ehm, které kdysi patřily do Sovětského svazu. Děkuji vám, kolego, za vaše vyjádření a tímto uzavírám tuto část rozpravy. Dalším bodem pořadu jednání je zpráva pana Leinena týkající se evropských environmentálních hospodářských účtů. Já se nyní obracím na pana zpravodaje Jo Leinena, aby se vyjádřil jako první. Prosím. Já. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, kolegyně a kolegové. Dnes eh, tady budeme jednat a zítra budeme schvalovat evropský zákon, který na první pohled vypadá poměrně nevinně, ale s touto legislativou pravděpodobně otevíráme novou kapitolu pro měření pokroku a blahobytu. Už dlouhou dobu víme, že hrubý eh, národní důchod nestačí k tomu, eh, abychom eh, čistě kvantitativní pohled tento kvantitativní pohled nevypovídá nic o environmentální situaci a o skutečné situaci a proto musíme nyní rok za rokem měřit, jestli naše úsilí přináší své plody anebo ne. Měsíčně Tady máme statistiku čísel z pracovního trhu, máme tady také statistiku hospodářských čísel a o těchto věcech vy máme přesnou představu ale je tady určité torzo a nebo zkrátka útržkovité údaje, pokud jde o dopady na životní prostředí. A tyto věci, toho, jak to vše dopadá na životní prostředí, tato legislativa má umožnit, aby členské státy mohly schrnout situaci, aby se zjistilo, jestli v této věci se posouváme vpřed, anebo jestli se spíše ubíráme vzad. Už v roce 2002 Evropský parlament požadoval, aby fundované informace o stavu životního prostředí o nejdůležitějších tendencích a vlivech, aby všechna tato čísla byla registrována, aby o nich byla informována veřejnost. Přejeme si, vědecky fundovaný základ pro měření těchto věcí, tak aby politická rozhodnutí mohla být činěna také s ohledem na tyto věci. Jsme potěšeni, že v dubnu 2010 Evropská komise se chopila této legislativní iniciativy. Ovšem podle našeho názoru eh, k tomu přistoupila velice váhavě. V Evropském parlamentu všechny frakce požadovaly, aby posun byl rychlejší, protože OECD a OSN už 15 let o těchto věcích jednají. Vše trvá příliš dlouho. V jednání s radou jsme díky tomu dosahli velkých pokroků. Na radě to bylo problematické, protože některé země vůbec nedělají eh, žádné environmentální bilance a je třeba nejprve vytvořit eh, určitý základ ve všech 27 členských zemích pro tyto věci. Komise navrhla abychom v tuto chvíli měli tři moduly. Jednak jsou to emise ovzduší. Já si myslím, že tady moc dobře víme, jaké plyny uvolňujeme do ovzduší. Potom finanční náklady, které tady eh, získáváme různými environmentálními daněmi a potom eh, také to, jak vypadají toky v rámci hospodářství, vstup, výstup, jak to zkrátka vypadá kvantitativně. Evropský parlament požadoval, abychom tady měli také vodní bilanci nebo energetickou bilanci, odpadní bilanci, abychom věděli, jak jsou na tom naše lesy. To jsou moduly, které si přejeme. Doufáme, že k tomu dojde v co nejbližší době. A sporná tady byla také otázka statistik, pokud jde o stav morské biologie, ale tady je potřeba ještě vylepšit metody. To znamená, dosáhli jsme určitých vylepšení a komise za dva roky, nejpozději v roce 2013, má předložit určitou zprávu a možná také revizi této směrnice a já doufám, že na konci tohoto desetiletí vedle HDP tady budeme mít také určitý ekologický produkt, který bude měřit naše pokroky. Eh, Děkuji, kolego. Děkuji jednak za obsah a jednak i za dodržení času, což je tady vzácné. Pan komisař Oli Rehn jménem Evropské komise, prosím. You, Děkuji, pane předsedo. Vážení eh, pánové, paní poslanci. Jak už řekl pan zpravodaj, pan Leinen, účelem návrhu komise je skutečně nastavit společný právní rámec pro sběr, předávání a vyhodnocování evropských ekologických hospodářských účtů, aby bylo možné usnadnit vyváženější rozhodování s cílem udržitelného vývoje. Komise, když předkládá tento návrh, pak vlastně e, tím plní první bod na cestovní mapě překročit GDP. E, Evropa se snaží, aby byla Eh, hospodářsky ekonomická a udržitelná eh, co do zdrojů. A tady máme možnost eh, k hospodářským faktorům přidat i ekologické. A to zase umožňuje komplexní a informované rozhodování o politice. Na základě velice užitečné spolupráce mezi všemi třema, třemi institucemi, myslím, mohu říci, že jsme dosáhli společného cíle, totiž nastavení tohoto rámcového řízení o evropských ekologických hospodářských mm, eh, účtech. Jsou to první tři moduly, což jsou emise ekologicky spojené daně nebo poplatky svědky a účty o materiálních tocích. V současné době se tato data schromažďují dobrovolně, ale dělá to již většina členských států. Proto eh, pro většinu států sběr těchto dat nebude znamenat žádné další břemeno pro respondenty, protože příslušné členské státy vlastně by měly být schopni již využívat stávající zdroje, zdroje dat. S tímto nařízením jsme také vytvořili důležitý základ pro statistické informace ohledně toho, jak se vzájemně ovlivňují ekonomika a životní prostředí. Doufáme, že další moduly v budoucnosti to rozšíří tak, jak je to zařazeno do eh, zprávy a návrhu usnesení. Jsou tady eventuální další moduly a ty jsou na různém eh, eh, stádiu dozrávání meteorologického. Jedná se například o dřevarský průmysl, rybářství a také o Eh, těžbu. Modulární struktura byla tady zvolena právě proto, aby bylo možné eventuálně zanášet nové eh, moduly, které by potom byly vlastně přílohou. Jak bylo dohodnuto, komise bude podávat zprávy eh, parlamentu a radě jednou za tři roky o vývoji nových modulů a pokud to bude vhodné, pak komise může rovněž přicházet s novými legislativními návrhy ohledně nových modulů. Pane předsedo, vážené paní poslankyně a poslanci, dovolte mi, abych na závěr poděkoval panu zpravodaji, panu Lajnenovi, panu Martinovi jako stínovému zpravodaji a všem členům eh, Envy a hospodářského výboru za jejich konstruktivní přístup a za vysoce hodnotné příspěvky k této práci. Děkuji, ano, děkuji mnohokrát. Nyní za výbor Ekon se vyjadří pan Hans-Peter Martin. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Když Jo Leinen a já eh, se vrátíme k politickým stanoviskům eh, z minulosti, tak jsme většinou eh, jednotného názoru, tak je to i u této zprávy. Je to něco dobrého, rozumného a důležitého, protože statistiky mohou být přitažlivé, přitažlivé právě v době, kdy Evropská unie má velký problém, pokud jde o důvěru občanů. Z velké části je to neprávem, když se podíváme na důležité věci a ne ostatní věci, eh, které byly také předmětem sporu mezi jo a mnou. My tady, eh, nebo já tady nestojím pouze jako nezávislý poslanec, ale někdo, kdo ve výboru Ekon a toto, toto bylo stanovisko a s tímto stanoviskem jsem tam tedy vystupoval a tady můžeme zastoupit 37 k 0 hlasům, zastávat tyto věci, které jsme tady rozhodli. Ano, chceme tady mít statistiku udržitelnosti v Evropě v této věci ENS Přineslo by to něco právě pro mladé lidi, pro ty, kteří vědí, že v budoucnosti potřebujeme tahnout za jeden pro vás, potřebujeme společné cíle, tak aby Evropa v brutální soutěži s USA, s Čínou a s dalšími mocnostmi, aby eh, zkrátka Evropa mohla být v čele, vepředu. A to samozřejmě znamená i to, co tady říkal. Jo, potřebujeme mnohem více dalších modulů, můžeme se podívat do 70. 80. let, to vše bylo už tehdy vypracováno a bylo by velice dobré, kdyby komise eh, tady postupovala rychleji. Já si myslím, že je velice dobré, eh, když Eurostat eh, tady rychleji zpracovává údaje, i když samozřejmě je to problematická věc, tady Řecko, ale Eh, myslíme si, že pokud jde o NNS, o tuto statistiku, tak komise bude potřebovat více peněz, to je pravda, ale je možné tady převést prostředky z jiných eh, oblastí. To znamená, měli byste se eh, tady obrátit na ty věci, které se týkaly rozšíření, mělo by to být přesunuto tam, kde to více potřebujeme, to znamená tak, aby evropský projekt dobře fungoval. Děkuji kolego. Jménem EPP pan kolega Horst Schnellhaut. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Když jsem si četl první návrh komise, tak jsem byl velice skeptický, tak jak to tam bylo nastíněno. Ale myslím si, že to, co pan zpravodaj a stíňový zpravodajové a také moje předchůdkyně paní Soli předložili, to je dobrá věc, je to věc, kterou můžeme schválit, můžeme se za ní postavit. Ve většině zemích eh, environmentální údaje k těm třem eh, modulům sbírají. Ty údaje už jsou tam schromažďovány a my tady potřebujeme jasný přehled eh, nad situací v těchto zemích, jaké výsledky se tam dosahují, jaké jsou tam emise do ovzduší, jaké jsou tam environmentální daně a ty další věci. Myslím si, že je to velice důležité a tím lépe pochopíme, jak spolu jsou provázány hospodářství a životní prostředí. Můžeme také přeskoumat, jak udržitelný hospodářský rozvoj v Evropě probíhá a jaká je možnost vylepšit environmentální politiku. Myslím si, že to je velice důležitá věc. Chtěl bych ale vyslovit i určité varování. My tady vždy hovoříme o snižování a byrokracie a já bych chtěl apelovat na komisi, aby tady nevytvářela novou byrokracii, to by nebyla dobrá cesta a právě proto se také chci zeptat komise, jestli plánuje pokud jde o tyto statistiky, vytvořit nějaká nová místa v komisi, anebo jestli vám bude stačit eh, dosavadní personál, protože já si myslím, že je důležité, abychom tady tím eh, Eh, nezvyšovaly eh, nějakou byrokratickou zátěž. My tam máme první rok provádění a potom bychom měli rozhodnout, jaké moduly k tomu ještě připojíme, protože samozřejmě je potřeba nejprve zhodnotit, jak se ten nový systém zapracuje, vyvine a jaký dopad to bude mít na legislativu. Já jsem byl velice překvapen, když jsem zjistil, že o tomto se nemá dnes vůbec diskutovat v parlamentu a to by byla veliká chyba, protože tak, jak řekl pan zpravodaj, tady vzniká něco úplně nového. Madam Marita. Děkuji paní Marita Olskok za socialisty a demokraty. Eh, det är otroligt viktigt att vi eh, har en eh, klimat... Já tedy musím souhlasit s předchozími řečníky. Je nesmírně důležité, abychom měli environmentální politiku, která se zakládá na faktech. A proto opravdu potřebujeme se, takovou sestavu spolehlivých ukazatelů, tak abychom si mohli ověřovat, jak eh, podmínky v životního prostředí a nějakým způsobem je dávat do kontextu s hospodářstvím, protože jak jinak lze eh, správným způsobem rozhodovat, pokud eh, se nemáme o co opřít. Právě tento systém účtů by nám pomohl dosáhnout kýženého cíle, za podmínky, že bude řádně fungovat. Pokud opravdu vytvoříme systém modulů, které nám umožní um, ověřovat i jiné věci, které stojí v současné době mimo HDP, tak pokud vše bude srovnatelné na celé evropské úrovni, umožní nám to vždy ověřit si pro, pokrok v jednotlivých členských státech a přesvědčit se, která politika funguje správně a která je kontraproduktivní a musí se korigovat. Jak už jsem řekla, je zásadního významu, aby naše politiky zaručily to, že budeme schopni zjistit, jakou, jaké jsou kvality a jakým způsobem vše funguje. Liberálové a demokraté, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu Lajnenovi, panu zpravodaji za jeho zprávu protože po eh, mnohých letech, kdy jsme se tomu věnovali, se konečně zdá, že opravdu jsme učinili ten správný krok k vytvoření udržitelných národních účtů, což zoufale potřebujeme, protože hospodářský systém, o který se v současné době opíráme, není prostě dostatečný, nefunguje. Stále ještě je možné, aby někdo um, narušoval životní prostředí, ničil zdroje a platíme za to všichni. Nikdo za to není eh, potrestán. Proč jsou už držitelné zdroje energie dražší než eh, ty neudržitelné? Proto, že nikdo neplatí za to, kolik se zničí těžbou například plynu, uhlí či ropy. Ono se zdá, že Eh, to není nic objevného, ale opravdu správné informace jsou milníkem. Tyto evropské účty jsou absolutně nezbytné, pokud chceme přejít k mm, udržitelnému hospodářství v tom právném slova smyslu. Já bych nyní ráda apelovala na Evropskou komisi a na členské státy, aby s těmi statistikami pracovali, aby nejen je někomu předávali, ale aby zároveň to, co si změří, byli schopni zužitkovat. To je důležité. To je ten základní další krok, který musíme učinit. A já upřímně doufám, že to povede k konci těch miliard, které investujeme i do odvětví, které ničí životní prostředí. Tedy ještě jednou díky komisi i zpravodaji, ale podtrhuji, jedná se o pouze začátek a musíme učinit i další kroky správně využívat. Eh, Michal. Tremopoulos, kýre projedre, ευχαριστώ. za zelené. Eh, děkuji, pane předseda. Už jsme tady slyšeli od mnoha kolegů, že potřebujeme podrobné hodnocení eh, evropské ekologické politiky. Za tím účelem potřebujeme spolehlivá data. Musíme také zajistit, aby bylo možné schromažďovat porovnatelná data. Velice často tato data závisejí na ukazatelích, a ty jsou v různých státech eh, různé, protože různé státy neměří stejné věci. Například pocitujeme eh, nedostatek přírodních zdrojů, ale vzniká také otázka kvality zdrojů, které k dispozici jsou. A otázka, jakým způsobem se vykazují ekonomické a sociální náklady těch těchto přírodních zdrojů pokud se to nebude dělat, pak je možné, že to účty vyšlou nesprávný signál vůči politiku. Mohlo by se stát, že by se tak společnost dostala na cestu nikoli v udržitelného rozvoje. Proto hospodářské a ekologické účty opravdu musí Eh, posuzovat eh, eh, ukazatele, ale nesmí to být pouze ukazatele založené na HDP. Je třeba, aby komise už začala pracovat na rozhodnutích na další období, tak abychom mohli k HDP přidávat i spolehlivější údaje, takové, které by nám umožnily posléze zaujmout lepší přístup k dalšímu vývoji. Musíme zajistit, aby uhlíková stopa, ekologická stopa, vůbec ekologická dimenze, aby toto vše bylo bráno na zřetel. Rovněž sociální ukazatele je třeba vzít v úvahu, stejně jako index chudoby lidí. Ale tady neděláme nic jiného, než že se díváme na emise do ovzduší a ekologické daně a hovoříme o různých eh, otázkách eh, makroekonomických materiálních toků ale nic z toho se nedostává skutečně k, podstatně, k podstatě věci. Proto bych byl rád, aby byl vyvinut eh, komplexnější a lepší přístup, než jaký je zaujímat eh, ve zprávě pana Leinena. Prosím vás, abyste hovořili o něco pomaleji, protože bude tady hovořit příliš eh, rychle, pak není možné všechno dobře přeložit. Proto vás prosím, abyste trochu zpomalili. Pan Paul Natal za Freedom demokracii. Pane předsedo, um, environmentální účty, to zní nudně, ale totiž je to nebezpečná evropská legislativa, totiž eh, daňový poplatník možná nebude mít chuť se do toho začíst. Ale o čem to je? To je o emisích a environmentálních daních. Přesně jako uvedl můj předřečník, který je to sovětizace Evropské unie každý přijde s nějakou knihou, bude si všechno zapisovat a řekněme si upřímně, ano, vy chcete tyto údaje, abyste nás zdaňovali, abyste nás kontrolovali. Statistika slouží k ovládání lidí. A co je na tom nejhorší? Jedná se o právní úpravu a nikoli o směrnici, totiž nařízení. Ty jsou mnohem horší, protože ty přecházejí například do britských zákonů a úplně obejdou britský parlament, což je nesmírně nebezpečné a kamarádi, právě takto umírá demokracie. Děkuji koleg. Modrá karta. Jste ochoten, ochoten odpovědět na otázku pana kolege Martina, pak kolega Zéber rovněž jestli chce na něco zeptat. Pane kolego Martine, ptejte se. Tak eh, myslím si, že jako poslanci Evropského parlamentu jsme byli tady voleni. Pokud chcete hovořit jako britský poslanec, tak možná na něco reagujete pouze z britského pohledu. Ale hovoříte tady o sovětizaci prostřednictvím statistik. Nahlížíte na to opravdu, tak to je pro vás statistika prostředkem sovětizace. Vy nejste proto, abychom měli konkrétní údaje, čísla o životních podmínkách, o inflaci, o tom, jak banky pracují, že se se to má statisticky podchytit k tomu, aby měl občan přístup k těm informacím, aby všichni, jež pak činí rozhodnutí, mohli rozhodovat rozumným způsobem, nebo i to eh, u vás spadá eh, pro sovětizaci z britského pohledu? Já bych ještě jednou řekl eh, na úvod, totiž tato eh, sněmovna ráda věci kontroluje tady z úsedí a žádný komisař není volen lidmi. A demokracie to je něco, na čem záží celé Evropě. Takže ano, já jsem přesvědčen, že tady jsme svědky sovětizace Evropy. A skutečnost spočívá v tom, že tato rozhodnutí by měla být činěna na úrovni členských států. A to, že nařízení mohou obcházet můj vlastní parlament, mohou obcházet mé voliče, voliče Británii je prostě nestoudný. Ano, jedná se o sovětizaci Evropy. Děkuji. Další řečník. Děkuji. A další bude pan Richard Zebe. Máte, pane kolego, dvě minuty. Já mám ještě jednu otázku, pane předsedo. Akceptujete ji? Mám velice prostou otázku. Okay. If you could continue yes. from the beginning. Okay. Prosím, od začátku. Děkuji. Má otázka je velice jednoduchá. Já si myslím, že pan Natal tady se zlobí kvůli něčemu, co Velká Británie už dělá od roku 2006 jako jiné členské země. A ten proces, který zítra uzavřeme na parlamentní úrovni a pan Jo Leinen tady odvedl opravdu vynikající práci. Toto je legislativa, která, na které se už dlouho pracuje a je důležité tyto údaje mít. Údaje jsou pouze tak dobré, jak jsou srovnatelné. Srovnatelnost je klíčový prvek a právě proto eh, tady eh, máme eh, celkové schromažďování těchto účet, úč, úč, údajů a v Evropě se to tak dělá, dělá se to i ve Velké Británii, je to tak důležité, protože tady budeme mít jednotný standard a potom můžeme porovnávat blahobyty v jednotlivých zemích. Většinou se tady vychází z dolaru a tady je veliká příležitost, aby i EU euro se stalo takovou srovnávací měnou a to si myslím je druhý aspekt. Ale všichni také víme, eh, že eh, toto hospodářské jednotné hodnocení má také některé negativní věci. Teď například Fukushima, ta bude mít například pozitivní dopad na hospodářství eh, v Japonsku, protože tam bude muset být eh, provedeno mnoho investicí. Takže to vlastně neposuzuje úplně tu situaci, jaká se děje, ale jenom situaci toku a to musíme zohlednit. Eh, Zítra musíme udělat eh, tento důležitý krok. Proč? Protože my tady investujeme do energetickou efektivitu, ale kdybychom to tak udělali, tak by to mělo negativní dopad na HDP, eh, takže proti tomu nemůže být ani pan Natal. A ono to ani nesouvisí s nějakou velikou politikou, ale s tím, že chceme vytvářet věci k tomu, abychom naši politiku udělali přehlednou, aby byla kontrolovatelná, eh, k jaké daně tady jsou, kolik materiálu, na co využíváme. Chceme zkrátka vylepšit legislativní postup a v Evropě je potřeba tento eh, postup používat jednotně, srovnávat to, protože jinak ty údaje budou zbytečné. Takže děkuji zpravodaji. Ne- Pane kolego, další na seznamu je pan Kryton Arsenis. Minuta 30. Děkuji, dobrý pane předsedo, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Já bych také rád podě- poděkoval panu Leinenovi za obrovskou práci, kterou vynaložil při práci na této zprávě. Nesmírně důležité, abychom přecházeli na ekonomické a ekologické sociální E, účty. Máme teď co dělat i s ekonomickou, i s ekologickou krizí a nemáme moc e, manévrovacího prostoru. Jak řekl pan Zíva, je třeba přejít na nový systém. Podívejte se například na lesní požáry. Například v Řecko ničí velká množství hektarů lesů a samozřejmě, že to také znamená další znečištění ovzduší i okolních vod. Takovéto věci se nedají vždycky měřit jenom jako vyjádření HDP, Znamená to také poškození dlouhodobé, protože například ta půda bude dlouhodobě horší. Ekologické a ekologické účty, o kterých hovoříme, jsou výborné, protože je to určitě velice významný krok ve správném směru. Umožní nám to, abychom si udělali úplnější a přesnější obrázek o skutečnosti. Umožní nám to také, vytvářet politiku, která by byla lépe v souladu s realitou a umožnila by nám zlepšit postavení evropské ekonomiky. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Nejdříve bych ráda poblahopřála Jo Leinenovi za takto eh, pogratuloval Jo Leinenovi za takto významnou zprávu. Jak už bylo mnohokrát zde řečeno, jedná se o zásadní záležitost, protože konečně máme právní základ pro ta důležitá rozhodnutí, která musí Evropa činit a rovněž pro integrovaný systém účtu hospodářských, environmentálních a co se týče oblasti působnosti, důležité je, abychom si nejdříve opravdu zkusili změřit eh, čistotu ovzduší, odpady, i materiálové toky, což je důležité a zároveň reálné. Zároveň můžeme brát v úvahu, že v různých zemích se nacházíme na různé úrovni, co se týče národních statistických účtů. Už i pan komisař na to odkazoval. Ehm, co se týče těch nových modulů, tady je důležité, aby brali v úvahu e, i cíle strategie Evropa 2020. Minuta pro našeho kolegu Oreste Rossi, Svoboda a demokracie. Děkuji, pane předsedo e, Toto, tato zpráva je obohacená o další obecné indikátory, které se eh, týkají směrnice EU jako míry měření pokroku v celém světě. Jedná se o přehodnocování politik a to, že k tomu přidáme ty environmentální ukazatele, eh, to nám zajistí eh, obecnější kontrolu právě pro životní prostředí jednotlivých členských států. Vytvoříme sice novou administrativní zátěž, soutěž a proto my proto hlasovat nebudeme. A nyní, co se týče toho, co chtěl ještě pan zpravodaj tam přidávat ty moduly, ty dodatečné moduly. Tady se dívám a vidím, že se jedná o nové moduly, které by se právě měly týkat hodnocení revizní doložky měla by se zlepšit kvalita údajů a úroveň dohlocení, ale my se domníváme, že se zde jedná o nové a nákladné byrokratické zátěž. Děkuji. Další na řadě paní Sofie Okoní. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Podle mého názoru si politika tady nalezla co nejlepší řešení pro ty problémy, které tady máme. Ale jak dospět k řešení, když neznáme problémy úplně přesně a když nevidíme, jaká by byla možná řešení. To je velice základní otázka a to nejenom v oblasti ekologické politiky. Je velice důležité, aby e, ti, kdo v politice rozhodují, měli spolehlivé informace, které by byly co nejvíce podrobné o současném světě a o stavu životního prostředí. Evropská rada dospěla k tomuto závěru v červnu 2006, kdy vyzvala Evropskou unii a členské státy, aby rozšířili národní účty o hlavní aspekty udržitelného rozvoje. Já jsem velice potěšena touto iniciativou a návrhem Evropské komise, protože díky tomu budeme mít větší informace o eh, environmentálních eh, daních a o tom, jaké jsou eh, toky v hospodářství a emise do ovzduší. Ovšem, tyto návrhy by měly být pozměněny do, pří, do zítřejšího hlasování, tak aby ty údaje, které budou schromážděny, byly spolehlivé a užitečné, ale také proto, aby bylo jisté, že všechny členské státy eh, budou eh, dotčeny eh, touto věcí. Protože jak definovat evropské politiky, pokud nebudeme mít k dispozici údaje ve všech členských státech? Tedy chtěla bych vyjádřit svou podporu těmto dvěma velice silným myšlenkám skupiny EPP. Je tady, neměla by tady být možnost umožnit Evropské komise, komisi uh, aktiv eh, přenesené pravomoci, ale to by mělo být jednou za pět let vždy znovu zvážilo. V této věci jsou tady některé nutné kroky, ale za několik let budeme potřebovat nové údaje. Tento návrh na řízení je skutečným krokem vpřed, měli bychom pokračovat tímto směrem. Děkuji. Děkuji vám. Paní Karin Kannenbach, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, kolegyně. I z mé strany srdečné díky Jo Leinenovi za um, tuto právní, um, tento právní dokument, který už dávno potřebujeme. I já musím říct, že um, Evropský parlament vede nyní tímto rozhodnutím razí cestu něčemu, co už zase konstatujeme, že ve většině členských států ty statistiky už existují. Přesto je nepostihujeme ve společném rámci, nepracujeme s nimi a právě v médiích často vidíme takovou polarizaci která probíhá na ose hospodářství a životní prostředí. A právě díky těmto údajům můžeme dospět k rovnovážnému rozhodnutí, co je pro životní prostředí prospěšné a zároveň, co je prospěšné pro hospodářství a zároveň pro životní prostředí, případně pro naše sociální otázky a blahobyt. A o to nám jde. My chceme vytvářet kvalitu života a zlepšovat kvalitu života. A nejde pouze o pracoviště, jde o i životní prostředí. A já se chci podepsat pod přáním Jolajnene, aby, který říká, že se musíme osvobodit od hrubého domácího produktu jako jediného kritéria eh, k tomu sociálnímu produktu. Chceme přejít. Ano, já věřím, že se by nám mělo podařit vytvořit určitou důvěryhodnost v Evropě právě v tom, jak se budeme snažit směřovat eh, životní prostředí s hospodářstvím a vytvářet společnou bázi pro další posuzování. Paní Krista Klas, dvě minuty. Pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, dobrá statistika, efektivní schromažďování údajů a jejich analýza, to je eh, velice důležité. Je potřeba harmonizovat existující statistiky v členských státech tak, abychom na evropské úrovni mohli přijímat důležitá a správná rozhodnutí do budoucna. Potřebujeme stejné srovnatelné údaje, to je náš cíl. Vyvstává otázka, co vše můžeme vyvodit z těchto údajů, jaké další závěry můžeme učinit k tomu, aby sociálně, hospodářsky i ekonomicky, eh, ekologicky bylo možné Evropu rozvíjet. Máme tady eh, tyto environmentální eh, hospodářské účty, jsou tady tři moduly, emise v ovzduší, potom environmentální daně a potom také toky materiálu. K tomu patří také produkty rostlinné původu, rostlinného původu, například obilí, luštěniny, ovoce, dřevo. A já si kladu otázku, jestli tyto účty budou mít vypovídací hodnotu. Nejsem tak optimistická jako ostatní kolegové. Jedno je přání a druhá věc je, jestli je realistické. Já pochybuji o tom, jestli ta byrokratické břemeno přinese dostatečné plody, jestli za to stojí. Máme tady uh, tyto Ehm, jednotlivé produkty a jejich analýzu, analýzu jejich toků. Já nevím, jestli eh, to tak je dobré. Produkce eh, kyslíku a také emise oxidu uhličitého v produkci u rostlin musí být zohledněny, když budeme mít takovéto účty. Vítám, že v tomto kompromisu se vyjasňuje, že je potřeba, eh, nebo že další potřeba údajů může být vyžadována pouze po posouzení eh, situace a že není možné eh, dotknout se kompetence členských států. Měli bychom tady kontrolovat, jestli neporoste administrativní a další břemeno. Velice děkuji, pan Tabajdžin. Pane předsedo, Jo Leinen, náš kolega, přichází se znamenitou zprávou. Zároveň je ta zpráva nesmírně důležitá pro hospodářství i pro celou naší společnost. Jako někdo, kdo je zodpovědný za tento projekt panelu STOA, odpovědný za účinnější hospodaření s přírodními zdroji, jako člen STOA, se právě mohu vyjádřit zcela pro eh, spolehlivou banku, datovou banku celoevropském měřítku opravdu chceme vědět, jak účinně využívat vodní zdroje a jiné zdroje, ale jak ehm, to udělat, když nemáme spolehlivé statistické údaje. Jako člen zemědělského výboru mě mohu zároveň říci, že je pro mě důležité, že můžeme s konečnou platností jednoznačně vidět, jaká je sociální hodnota environmentálních eh, produktů, a věcí. E, pokud to nemáme, tak e, nemůž, nemáme možnost zjistit, kolik a jakým způsobem například nějaký zemědělec když hospodaří, jak přispívá mm, k obecné výrobě nebo jak jeho vedlejší produkty musí být pak například odstraňovány nebo nějakým způsobem zhodnocovány jinými odvětvími a díky tomu je to Eh, do budoucna něco. Catch the eye, Paul Rubik, jedna minuta, prosím. Mikrofon, prosím. Děkuji. Už mi mikrofon funguje, pane předseda, výborně. Statistika to je vždy něco, co je velice horké téma, o čem se lidé hádají. Nemělo by to být um, samoučelné řešení, protože ochrana údajů je oprávněna, ale na druhé straně potřebujeme transparentní hospodaření, takže někde se to musí vyvážit. I to mně připadá důležité. Proto je důležité opírat se i o určité vzorky, například plně automatického sběru údajů, které budou plně srovnatelné. Například, když hovoříme o nějakých obrazech nebo o automatizaci procesu, eh, tam, když se chceme opírat o to při politickém rozhodování, tak to by nám zjednodušilo život. Děkuji, pane předsedo. Velice děkujem. Paní Angelika Wertmann na minutu. Děkuji, pane předsedo. Evropské environmentální hospodářské účty nám poskytnou důležité údaje, tak abychom environmentální aspekty u politických rozhodnutí mohli určitým způsobem zviditelnit a abychom to tady mohli v mnoha oblastech zohlednit. Analyzované eh, údaje eh, budou velice důležité pro různá opatření, eh, tak aby se kompenzovaly hospodářské kroky environment v životním prostředí. Tady máme velké problémy, roste znečištění vzduchu a, vlastně tady vyčerpáváme zdroje a Teď je právě potřeba, abychom tady měli spolehlivé údaje, abychom z nich mohli vyvodit prognózy, abychom mohli vědět, jakým způsobem budeme věci používat. A můžeme potom měřit nejenom hospodářskou politiku, ale přinese to opravdu přidanou hodnotu členským zemím. Please. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, také chtěl poděkovat panu Leinenovi za vynikající zprávu. Domnívám se totiž, dámy a pánové, že Evropa se dostala do bodu, kdy dochází k vlastně k boji mezi vývojem a mezi ekologickou ochranou, nicméně to je všechno tak vzájemně provázané. V Evropě je nutné e, ekologické vědomí a myslím si, že tato zpráva nám umožňuje udělat si daleko lepší představu o to, co se děje v životním prostředí Evropy. Rád bych zúraznil tři body. Za prvé, potřebujeme přesná data ohledně situace v životního prostředí v jednotlivých členských státech. Podporuji proces, aby jednou za pět let se aktivovala revizní doložka. Domnívám se rovněž, že je třeba eh, společně eh, měřit ekologický pokrok stejným způsobem. Děkuji, pane Cavela. Pan Obera Pernajer na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Když chceme naše životní prostředí zachovat pro budoucí generace, tak nesmíme hospodářské a ekologické úvahy provádět odděleně. A Evropské environmentální hospodářské účty tady by měly představovat základ pro eh, politická rozhodování a k tomu potřebujeme spolehlivé údaje. Pokud Evropská unie centrálně požaduje údaje z členských států, tak by se neměla zdržet eh, ani citlivých témat, jako je eh, GMO, označování potravin, jaderná energie a potom také ty věci jako skandál s okurkami. Tady je jasné, jakým způsobem je životní prostředí s hospodářstvím propojeno a je jasné, eh, kde, jak je rozloženo to pojetí sil v Evropské unii, že tady mají sílu hlavně lobby a velké podniky. Děkuji. Tímto tedy Catch the Eye doběhlo a nyní dávám slovo panu komisaři Rénovi. Já už se z něco... Děkuji, madame. Eh, děkuji, pane, paní předsedkyně, váž, eh, vážení pánové, paní poslanci. Eh, děkuji vám za toto velice podstatnou a zodpovědnou rozpravu, která zdůrazňuje, že si všichni uvědomujeme, jak důležitá tato věc je je a my uvědomujeme si také, že musíme učinit další kroky, nejenom schromažďovat uvedená data, ale také podle toho formulovat politiku, abychom měli udržitelnější ekonomiku. Rád bych přece jenom zareagoval na několik poznámek v diskusi. Toto je první nařízení s třemi moduly a je to začátek ohledně legislativního procesu. Druhá eh, dávka modulů se momentálně připravuje pro druhé eh, pozměněné nařízení, což by mělo být koncem roku 2012. Plánujeme už i třetí Eh, dávku modulů, čili ta práce pokračuje a bude pokračovat i nadále. Ohledně nadměrné byrokracie. Nemusíte se bát, toto nebude znamenat žádnou další zátěž pro podniky, protože my tady používáme již existující administrativní a statistická data, přičemž právě Spojené království je lídrem, v, v, co se týče ekologických účtů a statistických statistických údajů. Co se týče statistických údajů a ohledně toho, co říkali pan Leinen, Martinen a další, mohu říci, že jsme učinili významný pokrok, aby se zlepšil evropský statistický systém za poslední roka půl. Ku příkladu, předseda komise vlastně učinila první legislativní návrh, bylo to loni 10. února, poté, kdy jste hlasovali pro to, aby eh, byl ustaven. A hned potom bylo nařízení ohledně eh, pravomocí provádění auditu Eurostatu. Tím pádem Eurostat má možnost kontrolovat a ověřovat kvalitu statistických, kvalitu statistických údajů přímo u zdroje. My už jsme to zahájili například v případě Řecka. Za druhé, akční plán pro Řecko se realizuje a za rok můžeme říci, eh, vedl k významné reformě statistického systému v Řecku. V důsledku toho kvalita eh, statistických údajů ohledně nadměrného schodku, schodku a příslušného postupu se významně zlepšila a takže Eurostat mohl validovat data týkající se Řecka. Ohledně, co se týče zdrojů, my nepotřebujeme zdroje pro tuto konkrétní záležitost, již jsou ekologické, ekonomické účty, ale souhlasím s panem Martinem, že potřebujeme dostatečné zdroje, a já vlastně chci eh, využít to toho, že jsem teď eh, ve Štrasburku, abych zajel také do Lucemburku a s generálním ředitelem projednal zdroje. To jsem vlastně už dělal teď před několika hodinami a vlastně teď pracujeme na tom, aby se lépe využívaly naše zdroje Eurostatu se zaměřením na hlavní priority. Nicméně Rozhodně bych nechtěl odebírat zdroje z rozšiřování, jak naznačoval pan Martin, zejména západní Balkán, stabilita, demokracie, mír v tomto regionu i nadále jsou zásadními prioritami pro Evropskou unii, pro komisi, jistě i pro parlament. A prosím, vzpomeňte si, že bez naší takzvaně měkké moci. Bez eh, politiky rozšiřování Evropské unie by teď Radko Mladič nebyl v Hágu. Uvědomte si to, prosím vás. Děkuji panu komisaři a nyní pan Jolajnen na dvě minuty. Ano, vážení kolegové, kolegyně, srdečně díky za tuto rozpravu a rovněž za takto širokou podporu podporu environmentálním účtům Evropské unii, až na několik málo výjimek vidím všeobecně, je to spíše přijímáno s povděpenkem. Rovněž mohu říci, že kolegyně Kalenbachová tady říká pravdu. Mnozí z nás se domnívali, že už to vlastně dávno existuje a najednou s překvapením zjišťujeme, že mnoho údajů nemáme a to se projevuje i eh, v tom, co zde zaznívá k stavu životního prostředí v Evropské unii. Tady pan kolega Branek řekl, měřit znamená vědět. Jakmile si něco změříme, tak něco víme a můžeme přijímat opatření. Potřebujeme lepší bázi pro rozhodnutí a právě tyto účty životního prostředí nám mohou potřebit. Evropa 2020 a strategie, kde je jedním z prioritních cílů právě udržitelnost, je tady a já právě doufám, že tyto environmentální hospodářské účty nám umožní zjistit, daří se nějakého cíle dosahovat či ne. Víme, že pouhý hrubý sociální produkt nám neříká nic o stavu životního prostředí, o stavu přírody, o tom, kolik jsme spotřebovali zdrojů, vyčerpali zdrojů a rovněž k udržitelnosti jako takové. Proto je tady ten nový prvek. Eh, paní Klasová, my se snažíme právě ty moduly zavádět postupně. To říkám vám. Komise právě řekla, že na základě legislativy o vodě, o ovzduší, o těžbě, tam už latentně ten požadavek je, že se ty údaje sbírat musí. A rovněž Evropa má povinnost jako signatář úmluvy o biodiverzitě, o životním prostředí. Pokud tedy něco podepisujeme, tak musíme být schopni ostatním kontinentům říci, zda tedy se zhošťujeme povinnosti správně nebo špatně, jak si vedeme. Proto děkuji Eurostatu a kolegům a doufám, že i v Lucemburku budou ty zdroje k dispozici. Samozřejmě bez peněz se eh, nedá tato bilance propočítávat. Tady doufám, že i parlament se o to bude zasazovat. Děkuji, jedná se o významné politické téma. Vidím, že mnozí toho si jsou plně vědomi, že otevíráme novou kapitolu a že právě rok z roku se bude situace zlepšovat. Děkuji srdečně panu zpravodaji. A nyní tedy uzavírám rozpravu. K tomuto bodu pořadu jednání hlasování bude zítra ve 12 poledne. Nyní přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání.